který začne v roce 2020 a který se zaměří na tyto problémy. Velice děkuji za pozornost, jak zpravodaj, tak paní předsedkyně. Děkuji, říká předsedkyně. Rozprava je ukončena a hlasovat se bude ve 12.30 zítra. Další bod na pořadu je zpráva paní Gabriele Cimr, která se týká pomoci rozvojovým zemím při řešení problémů při zabezpečování potravin. Čili já dávám slovo zpravodajce paní Cimr na pět minut. Dámy a pánové, v jedné výzvě afrických a evropských spisovatelů se hovoří o tom, že nejde o to bojovat vždy v duchu slitování s těmi lidmi, kteří hladoví, protože nelze mít s nimi slitování. Jde o to zajistit, aby měli právo na správnou výživu. Spousta milionů lidí v této oblasti trpí hladem. Pouze v posledních měsících zemřelo více jak 30 tisíc dětí, které nedosáhly ani pěti let a očekává se samozřejmě ještě daleko více obětí. Když se podíváme na tu dnešní zprávu, tak členové výboru se řídili dvěma hlavními body. Za prvé otázkou, zdali Evropa opravdu bere vážně svou zodpovědnost v souvislosti s pomocí hladovějících lidem, hladovějícím lidem, Můžeme samozřejmě tady hovořit ještě o přístupu k vodě a k elektrické energie a za druhé, jakým způsobem bude Evropská unie prosazovat koherentnost svých politik také v souvislosti s články 7 a 208 Lisabonské smlouvy. Když se podíváme na sdělení Evropské komise z minulého roku o rozvoji rozvíjejících se zemí a také k humanitární pomoci, Můžeme říci, že komise si v podstatě stanovila určité závazky, které my samozřejmě podporujeme, nicméně v některých oblastech je třeba ještě říci, že jde o cíle, které jsou nedostatečné. Například, co je nedostatečné? Hlavně koherentnost, to znamená celistvost mezi různými politiky, také v souvislosti hlavně se světovou obchodní politikou, také se společnou zemědělskou politikou, jak tyto politiky propojit. Dále, co se týče boje proti hladu, to je pořád věc, která nemá dostatečnou prioritu ani u mezinárodních organizací, ani u Evropské unie. Hladomory se občas odehrávají. Nicméně příčin hladomoru je opravdu velmi mnoho. Myslím si, že je více než jasné, že klimatické změny, spekulace na burze, eh, volita a kolísání cen potravin, eh, dále samozřejmě také skupování půdy ve velkém, to jsou všechno fenomény, které se odehrávají na úkor těch nejchudších uprchlíků a hlavně žen a dětí. A v této souvislosti jsme se zaměřili na tři hlavní body. V první řadě podporujeme a chceme také dále, jak si stavět na tomto bodu. Chceme opravdu stanovit základní právo všech lidí na výživu. Toto se musí stát prioritou všech politických agent a potřebujeme nějaké kontrolní mechanismy, které to také budou kontrolovat. Potřebujeme také udržitelný rozvoj, co se týče malých zemědělských podniků a také podporu malým zemědělcům. Toto je jeden nástroj, jak zabránit chudobě. A tady naši podporu opravdu musíme navýšit. To stejné také platí pro konkrétní opatření, která se týkají potravinové soběstačnosti a nekot kontrolovatelného skupování půdy, protože právě toto skupování půdy dosahuje stále větších a větších měřítek. Například v souvislosti s Ugandou, tak tady hovoříme o více jak 22 tisíc lidí, kteří byli vyhozeni nebo vyhnáni ze své půdy, na které žili svůj celý život a byli z ní vyhnáni poté, co jejich eh, půda byla skoupena. Dále samozřejmě chceme větší politickou koherentnost, tak abychom na jedné straně neměli eh, politiku rozvoje a na druhé straně zemědělskou a obchodní politiku, která všechny eh, výdobytky této humanitární pomoci nakonec zničí. Děkuji. Děkuji. A nyní prosím spontánní vystoupení. Nejprve paní Antonescu. Mulțumesc, doamnă președinte. Krize alimentară... Děkuji, paní předsedkyně. Světová potravinová krize je nejen eh, velkou, velkým nebezpečím, ale také je to nebezpečí pro Eh, mír a stabilitu. Eh, biopaliva, eh, eroze půdy, tlak na vodní zdroje a tak dále, to jsou hlavní příčiny hladu a podvýživy. Já vítám možnost navrhnout právo na potraviny jako základ rámcové politiky EU. Je nutné, abychom přispěli k zajištění potravinové dostatečnosti na úrovni a tedy prosadili tuto politiku na úrovni celé EU. Také potřebujeme eh, společnou obchodní politiku, energetickou politiku a výzkumné programy, aby také přispěly eh, k tomuto rámcu. Rámci EU a partnerské státy by měly zavést eh, transparentní monitorovací mechanismy za zapojení také občanské společnosti. Děkuji. Děkuji eh, za slovo, mm, vážení kolegové. Potravinová bezpečnost eh, v rozvojových zemích, především tedy v některých částech v Afriky, je třeba považovat eh, za výzvu, která si žádá naléhavé řešení. Miliony lidí jsou ohladu a to pro Evropskou unii nesmí být přijatelné. Pokud to nezměníme, budeme stát před hrozbou celosvětových humanitárních problémů. Odpovědí mezinár- odpověď mezinárodního společenství eh, a reakce na tyto problémy byla zatím pomalá a nedostatečná. Je potřeba, aby členské státy EU významně posílily svou účast na, na transformaci humanitární pomoci na pomoc rozvojovou, především tedy v oblasti rozvoje zemědělství a venkova je také naprosto klíčová podpora vzdělávacích programů, pro eh, všechny, kteří to potřebují. Eh, spuštění těchto vzdělávacích programů by mohlo sloužit jako účinný prostředek, který by pomohl vyřešit tuto slepou uličku a zabránit jejímu opakování. Děkuji. Ehm, eh, děkuji paní Proseková Benová. Děkuji paní předsedkyně. Pane komisaři, potravinová bezpečnost v rozvíjejících se zemí je opravdu otázkou života a smrti a o tom svědčí i aktuální situace v Africe. A morální povinností Evropské unie je činit a zvolit ten správný způsob pomoci. Já si myslím, že je dobré, kdyby se Evropská unie zaměřila na malou výrobu potravin, aby, která by byla udržitelná a bezpečná, protože zemědělství je zcela zásadní pro venkov a to pro celý rozvíjející se svět. Musíme se zaměřit na zemědělské systémy, musíme se odchylit od těch systémů, které existují, existují v tuto chvíli a jsou zcela závislé na ropě. Musíme se zaměřit také na místní a regionální podmínky, musíme se také zaměřit na potřeby žen, protože většina malých zemědělců jsou právě ženy. Také bych ráda upozornila na spekulace na komoditních trzích, protože ty vedou k rostoucím cenám potravin. Tím také tyto potraviny jsou méně dostupné a to má má opravdu katastrofické následky a to je také jeden z důvodů, proč bychom se opravdu měli zaměřit na regulaci finančního sektoru. Děkuji. Velice děkuji. Nyní paní Kala. Thank you very much. Velice děkuji. Děkuji zpravodaji za jeho skvělou zprávu, eh, pardon, zpravodajce. Myslím si, že zemědělství je skvělou oblastí, kde, chceme, kde usilujeme o koherenci. Myslím si, že ne, nedokážeme poskytnout potraviny celému světu a myslím si, že bychom ani o to neměli usilovat, protože produkce potravin se má odehrávat na místní úrovni. Neměli bychom soutěžit na globálním trhu s ostatními zeměmi, když máme společnou zemědělskou politiku. Naopak, měli bychom umožnit rozvojovým zemím, aby se sami dokázali nasytit. Ale jak, co, co děláme teď? Teď ze 72% závisí Evropa na dovozu. To odpovídá asi 20 milionům hektarů půdy. A asi 14 milionů produkce z hektarů vlastně vyvážíme, takže my v podstatě spíše ničíme svět hlady. Je důležité, abychom zde měli interní reformy, abychom tento systém zlepšili. Děkuji nyní paní Ferreira. Obrigado, senhora presidente. A discussão de um quadro Děkuji paní předsedkyně. Hovoříme tady o strategickém eh, rámci, který by pomohl rozvíjejícím se státům a který by jim pomohl dosáhnout potravinové bezpečnosti a soběstačnosti. To je rámec, který je samozřejmě velmi důležitý. O tom hovoří zpravodajkyně ve své zprávě. Nicméně je třeba hovořit takhle o koherentnosti mezi politikami soběstačnosti v této oblasti světa a mezi politikami Evropské unie, politiky energetiky a tak dále. Protože v tuto chvíli opravdu ta nekoherentnost je opravdu do nebe volající a já si myslím, že tady opravdu musíme tuto situaci změnit. Je třeba hovořit také o intenzivním zemědělství a také o způsobu vývozu zemědělských výrobků, které ohrozují existenci malých zemědělců. To znamená, že musíme hovořit také o půdě, která nemusí být využívána pro zemědělskou výrobu, protože vše co se v dnešní době odehrává, v podstatě ohrozuje potravinovou soběstačnost v rozvíjejících eh, zemí. Protože čím větší vývozy budou, tím menší bude potravinová soběstačnost a bezpečnost potravin v těchto zemích. Děkuji, pan Karola. Děkuji, Děkuji. Dnes hovoříme mimo jiné také o tom, jak můžeme pomoci rozvíjejícím se zemím s jejich potravinovými problémy, kterým čelí. Na jedné straně vytváříme politiky, protože dnes hovoříme o této vynikající práci paní zpravodajky. Já jí samozřejmě děkuji. Děkujeme samozřejmě i komisi za jejich iniciativy. Na druhé straně 10. května tohoto roku komise oznámila, že proskoumá nebo přes zkoumá ještě jednou částky, které jsou asignovány pro země, které v tuto chvíli ještě využívají snížené celní tarify. To znamená, že tady se ta situace změní, ale já bych chtěl vědět, jak je toto v souladu s tím, když hovoříme o tom, že chceme zvýšit pomoc pro rozvíjející se země. Se vážený pan podstav komisie, potravinová bezpečnost v rozvoji. Co se týče potravinové bezpečnosti v rozvojových zemích, tak to je dlouhodobý problém. Opakující se hladomory likvidují populace a jsou to zejména ženy a děti, kdo je postihnutý. Opatření pro zajištění základní potravinové bezpečnosti jsou důležité, je důležité aby místní pravidlo eh, mělo stále právo na držbu, na držení půdy, protože masivní zábory zahraničními investory vedou k rozšiřování chudoby místních eh, obyvatel, také to vede k jejich vysídlování, hladovění a nucené emigraci. Slabé a skorumpované vlády tak eh, berou svým lidem právo na výživu, přístup k pitné vodě a potravinám. Myslím si, že stojí za úvahu obnovit pravidel o také společných pravidel o ochraně půdy. Evropská unie díky své humanitární politice má e, právo takové e, téma nastolit mezinárodnímu společenství. Děkuji. A nyní pan komisař. Děkuji, děkuji za slovo. Paní předsedající. Nejprve mi dovolte poděkovat paní Cimr za její zprávu. Také děkuji všem poslankyním a poslancům, kteří se vyjádřili k tomuto závažnému tématu. Jsem rád, že paní Cimr uvítala sdělení Evropské komise, které se týká evropského rámce eh, z března 2010 a také mě těší názory, které se toho týkají. Asi víte, že nedávná eh, rozprava o budoucnosti rozvojové politiky Evropské unie jasně identifikovala zemědělství, výživu a Mm, živiny jako klíčové prvky a že tedy Evropa má podporovat zelený a inkluzivní růst. Zůstává to také jednou z priorit pro Evropskou komisi a Evropská komise se plně bude angažovat i ve spolupráci s partnery k tomu, aby bylo, aby bylo zabezpečeno, aby byly zabezpečeny potraviny a chceme také ještě i lepš, zlepšit to, aby rozvojový, rozvíjící se země dosáhly rozvojových cílů tisíciletí. Stále více eh, musíme řešit výše, více výzev eh, na, jednou. Situace v africkém rohu je velice obtížná a dnes více než dříve musíme být aktivní, musíme reagovat jak na bezprostřední stávající krize, tak i na ty dlouhodobé problémy se zabezpečením potravin a to nejenom v africkém rohu, ale na celém světě. Chceme zabezpečit potraviny a výživně hodnotové potraviny pro všechny eh, populace i pro zranitelné. Chceme také zvýšit odolnost eh, zemědělských eh, subjektů. Zůstane to také jednou z priorit. V reakci Eh, která, která se hovoří o finančních spekulacích, které snad eh, mají tedy také vést k, té cenovém, k cenovému kolísání a ke krizi, tak k tomu chci říci, že komise zkoumá, jakou má roli spekulace, co se týče kolísání cen potravin. V každém případě můžeme zlepšit nebo povzbudit lepší průhlednost na trhu lepší fungování trhů a chceme také reagovat rychle a koordinovaně. Chci vás ujistit, že komise pečlivě sleduje to, jak stoupají ceny potravin a také, jaký to má dopad na rozvíjející se a zranitelné komunity a komise také přistoupí k určitým krokům. Máme tu také v, e, e, různé nová nařízení, která se týkají finančních trhů a v návrhu komise se tedy, nebo předpokládá se to na tento podzim. Chceme zlepšit integritu, transparentu a stabilitu finančních trhů, což také e, obsahuje i trhy se zemědělskými deriváty. Potravinová pomoc musí být tak, musí být co nejúčinnější. Komise právě e, podepsala e, závazek, že tedy bude také spolupracovat s agenturami OSN Komise sdílí obavy Evropského parlamentu, co se týče eh, pozemků, držení pozemků a záborů půdy. Nemělo by docházet k těm velkým eh, záborům a k velkému vykupování. Je důležité, aby zde byla dobrá legislativa, která se týká půdy a lesů. V tomto ohledu komise také podporuje rozvoj a uplatnění eh, řádné politiky o hospodaření s půdou a také hm, řádných směrnic. Dále také udržitelná politika rybolovu a akvakultury je důležitá v boji proti eh, hladu a podvýživě. Chci vás rovněž ujistit, že to bude také jednou z priorit v programu rozvoje a doufám, že na tom budeme pracovat společně. Komise se také Eh, příští týden zúčastní slyšení, které se týká zabezpečení potravin, které, potrav, které bude příští týden. Děkuji, říká předsedkyně. Rozprava se ukončuje a ve 12.30 zítra budeme hlasovat. Nyní se dostáváme k dalšímu bodu. Na pořadu jednání je to zpráva pana Kavady o systému evropských škol. Dávám slovo panu Kavadovi na pět minut.